Bene. Eh, e, signore, signori. Dámy a pánové, dobrý večer. Budu mluvit eh, italsky. Ecco, desidero aprire. Ráda bych eh, zahájila slyšení ve výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu. Chci zde přivítat kandidáta na komisaře pana Tibora Navračiče, a na úvod bych ráda sdělila, že toto slyšení, jak pan kandidát ví, je pro nás mimořádně slyšení, eh, mimořádně důležité slyšení, ale nejen pro náš výbor pro kulturu a vzdělávání mladež a občanství, ale také eh, chci poděkovat za eh, přítomnost kolegů z výboru ITRE a PETY tato mm, průřezová prezence zde na slyšení nepoukazuje jen na to, že kultura, tvořivost na jedné straně mají svou vnitřní hodnotu, mají svou tedy samostatnou hodnotu, ale také mají význam pro ekonomii a sociální inovace. Politiky vzdělávání a vytváření eh, dovedností politiky zaměřené na mládež a na evropské občanství musí být lépe zaměřeny, eh, ve, zakotveny ve strategii 2020. Pro nás to jsou klíčová témata nutná pro realizaci principů eh, smlouvy o fungování Evropské unie, ale také proto, abychom měli jasno o tom, jakou představu Evropě sdílíme a jak jakou Evropu z politického, sociálního hlediska, z kulturního hlediska nyní eh, my dnes eh, vidíme. A proto eh, tu jsou, pane Navračiči, je zapotřebí vyjádřit nebo přednést také hlasy těch občanů, kteří mají své obavy. A my je zde zastupujeme ve vzájemném respektu nyní se Eh, dáme do tohoto slyšení a já doufám a věřím, že nám poskytnete záruky eh, o tom, eh, že budete provádět tyto zmíněné politiky v nezbytné nezávislosti a v obecném zájmu Evropské unie. Chtěla bych připomenout, jak vypadá následující postup u slyšení. Hlavní eh, směry pro designované komisaře jsou v příloze 16 jednacího řádu Evropského parlamentu, kde zní věta. Evropský parlament hodnotí kandidáty na komisaře na základě jejich obecných, všeobecných eh, kompetencí, eh, evropského úsilí a osobní nezávislosti. Hodnotí jejich znalosti budoucího portfolia a jejich komunikační schopnost. To jsou tedy základy, na něž stojí toto slyšení. Ehm, byl zde už jistý e, scénář, který byl předložen. Všichni členové výboru ve všech jazycích obdrželi i materiály. Tyto materiály jsou k dispozici také ve složkách a materiály, které poskytl pan komisar, jsou též ve vašich složkách. A proto já navrhuji, abychom postupovali následně. Na začátku pan dezignovaný komisař Navračič bude mít příležitost promluvit na 15 minut, což bude jeho úvodní prohlášení. Po tomto úvodním prohlášení, jak víte, bude následovat eh, čas na 45 dotazů jednotlivých poslanců. Tato diskuze se bude odehrávat takovým systémem zvaným ping-pong. Ehm, jednu minutu budou mít poslanci na otázku a dvě minuty bude mít eh, pan kandidát na komisaře na odpověď, tedy to budou tři minutové sloty. Nejdříve budou tázat se zástupci politických skupin a nezařazených a ehm, členové výboru ITRE jako přidruženého výboru budou mít také příležitost a výbor a členové výboru PETY, eh, tedy petičního výboru, budu mít též příležitost jakožto členové výboru, který je přizván. Pan Navračič bude mít příležitost na závěr ještě přednést svoje závěrečné prohlášení. Toto slyšení je tlumočeno do 23 jazyků a Nemůžeme eh, kromě malč... Nemůžeme tady využít bohužel malčtinu. Omlouvám se kolegům, jinak jsou k dispozici všechny ostatní úřední eh, jazyky. Jinak můžete toto slyšení eh, sledovat na webstreamingu a následně bude i k dispozici na záznamu. Vzhledem k tomu, že celé toto slyšení je simultánně tlumočeno, žádám vás, abyste nemluvili příliš rychle, kolegové. Ještě jednou zde vítám pana Navračiče a předávám mu slovo na 15 minut. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, místopředsedové, koordinátoři, vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velmi poctěn, že tady dnes se mohu účastnit vašeho zasedání. A dnes eh, jste to opět vy, více než kdy jindy, kdo eh, formuje novou Evropskou komisi. Předtím, než eh, budu prezentovat svou vizi v rámci svého portfolia, tak bych chtěl říct několik slov o tom, proč jsem tady dnes tak rád. Být komisařem je totiž být odhodlaným Evropanem. Být komisařem znamená zastupovat evropský zájem a nic jiného. Být komisařem znamená sloužit evropským občanům. A pro mě nemůže eh, žádná podsta být větší než tato. Jak eh, víme, vztahy mezi Evropskou unii a Maďarskem procházejí velmi obtížným obdobím. Neshodli jsme se u celé řady důležitých otázek a Vedli jsme řadu sporů. Ale jedna z velkých předností Evropské unie je to, že nám dává prostor pro to, abychom mohli diskutovat o našich rozdílných názorech a řešit naše vzájemné spory, a to otevřeným, demokratickým a mírovým způsobem. Řešení našich sporů, ať už jsou jakkoliv obtížné, nás v podstatě posiluje jednotlivě, ale i kolektivně jako celou Unii. V konečném důsledku jsme všichni sjednoceni na základě stejných evropských hodnot. Lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv. Toto jsou hodnoty, kterým já velmi hluboce a osobně věřím. Dnes večer bych se s vámi chtěl podělit o svou vizi pro oblast vzdělávání kultury Eh, mládeže a občanství. A chci hovořit o práci, kterou bychom společně měli provádět. Pokud eh, budete číst eh, články v některých médiích, tak byste mohli získat dojem, že do portfolio není nějak důležité, ale já s tím nesouhlasím, protože tady jde o budoucnost našich mladých lidí. Máme velký problém, který představuje nezaměstnanost mladých, která v některých zemích přesahuje 50 a proto bychom měli zajistit našim budoucím generacím co nejlepší start do života. A co by mohlo být eh, hodnotnější pro Evropskou unii než eh, její vlastní kultura a identita? A které sektory si zasluhují více ochrany a podpory než náš kulturní a kreativní průmysl? Evropa je především o sdíleném dědictví, je to komunita sdílených hodnot. Vážení poslanci, Myslím si, že toto portfolio je stejně důležité jako všechna ostatní. Pokud chceme obnovit eh, naši ekonomiku spravedlivým a udržitelným způsobem, musíme začít u vzdělávání. Musíme připravit naše mladé lidi na svět, který je multikulturní a rychle se měnící. Pokud chceme, aby naši umělci našli obecenstvo v Evropě a na celém světě, tak jim to musíme dát potřebné nástroje, abychom mohli využít našeho potenciálu jako lidských bytostí. Nejsme jenom ekonomickými zdroji, nejsme jenom součásti nějakého stroje. Jako lidé hledáme eh, význam v našich vztazích k ostatním a chceme patřit k něčemu většímu, než jsme my sami. Politiky v tomto portfoliu se většinou provádějí na národní, regionální a místní úrovni, co nejblíže občanům, a tak by to také mělo být. Ale já souhlasím s těmi, kteří věří, že Evropská unie může a musí hrát vedoucí roli v této oblasti. Musíme pomoci našim členským státům a ostatním zainteresovaným stranám řešit naléhavé problémy. Chci pomoci s modernizací našich vzdělávacích systémů od raného dětství až po postgraduální studie. Chtěl bych zasadit o to, abychom měli dobře motivované a dobře vyškolené učitele, jejíž práce bude obecně uznávána. Chtěl bych, aby naše školy a univerzity více používaly nové technologie a nové způsoby výuky. Také bych chtěl, abychom dosáhli našich cílů v rámci strategie Evropa 2020, aby více studentů dokončilo vyšší vzdělávání a aby méně žáků končilo předčasně školní docházku. Protože ti, kteří neodejdou ze školy s dostatečnou kvalifikací, potom budou znevýhodněni v životě. Vážní kolegové, Moje priority na příštích pět let jsou jasné. Za prvé musíme umístit vzdělávání do srdce Eh, plánu Evropské unie na růst a zaměstnanost. A proto mě Jean-Claude Juncker požádal, abych podpořil investiční balíček, který eh, chce představit během tří měsíců. A dnes eh, slibuji, že se budu snažit oplnit tohoto cíle, a to nejenom na začátku našeho mandátu, ale každý rok, až bude komise předkládat svoje každoroční doporučení členským státům. To znamená, že musíme vyvinout tlak na vlády členských států, aby investovali do učitelů a nových technologií, aby modernizovali metody výuky a školní osnovy. Musíme investovat do vzdělávání odborné přípravy. Za druhé, chtěl bych přispět k tomu, aby eh, naše kreativní odvětví mohly prosperovat v digitálním světě. Evropa je ve vedení při vytváření kreativního obsahu a na to bychom měli být pišní a žádná jednání o obchodních dohodách s jakýmkoliv partnerem na světě by neměly podkopat roli kultury a zásadní důležitost eh, veřejné podpory pro kulturu. Dovolte, abych citoval Žána Kloda Junckera. Neopětujeme kulturní rozmanitost Evropy na oltář volného obchodu. Konec citátu. A já vás mohu ujistit, eh, že jakákoliv reforma režimu autorských práv eh, nepůjde proti zájmům našich umělců ale bude se snažit také podpořit kulturní rozmanitost, která představuje jádro naší evropské identity. Za třetí, byl bych rád, kdyby naše univerzity byly nejlepší na světě. Jsou to eh, velmi hodnotné instituce, jsou to pilíře naší společnosti a jsou to také velmi důležité zdroje inovací. Ve střední Evropě před rokem 1989 to byly bašty svobody které udržovaly při životě svobodné myšlení. Dnes eh, mnoho z nich ještě pořád musí otevřít své brány vnějšímu světu. Mnoho z nich se ještě pořád musí přizpůsobit společenským a ekonomickým změnám. Chci vás ujistit o tom, že Evropská komise použije všechny nástroje, které máme, aby pomohla univerzitím, aby pomohla univerzitám modernizovat, aby budovala nový vztah eh, s širší společností. Chtěl bych, abychom podpořili znalostní trouhelník mezi školstvím, vědou a výzkumem a podnikáním, aby to bylo skutečné partnerství. Chceme investovat do Evropského institutu pro inovace a technologie EIT a také, abychom podpořili program Marie Skodovské Kiry. EIT je dalekosáhlý projekt, který již teď mění způsob, jakým přemýšlíme o inovacích a já jsem velmi děčný za podporu parlamentu pro eh, Evropský institut pro technologie a inovace. Stejně tak eh, bych byl rád, kdyby v jádru naší politiky bylo společné výzkumné středisko. Dobrá politika potřebuje dobré výzkumné výsledky a JRC eh, bude mozkem našeho uvažování a byl bych rád, kdybychom z toho všichni mohli <clears throat> mít prospěch. Vážení kolegové, eh, moje čtvrtá priorita je velmi úzká spolupráce s Marian Tysen, komisařkou pro zaměstnanost a sociální záležitosti, protože společně musíme bojovat proti nezaměstnanosti mladých. Eh, víme ale, že Evropská unie je pouze částí toho řešení, protože většiny práce v této oblasti musí odvést členské státy, ale já budu jejich úsilí podporovat všemi zdroji, které v rámci svého portfolia budu mít k dispozici. A myslím, že společně bychom mohli dosáhnout eh, výrazných výsledků. S vaší podporou a společně se členskými státy můžeme pomoci mladým lidem přejít eh, ze světa vzdělávání do světa práce. Měli bychom modernizovat eh, naše školství a systém odborné přípravy, abychom mohli podpořit pracovní trhy 21. století, například prostřednictvím garance pro eh, mládež, eh, tím, že budeme financovat nová partnerství mezi univerzitami, eh, odbornými školami a podniky, tím, že budeme zlepšovat kvalitu učebních oborů a také tím, že nabídneme mladým lidem všechny výhody i neformálního vzdělávání mimo školy. Mojí pátou prioritou je mládež a to, aby stála v centru vytváření politiky. Mladí lidé v Evropě se teď nacházejí Eh, v nové situaci. Ekonomická krize totiž eh, zvýšila nezaměstnanost eh, způsobem, který jsme tady ještě neměli, ale také hospodářská krize vznesla velmi obtížné otázky o tom, jaké místo mají mladí lidé ve společnosti zaujímat. A mladí lidé dnes jsou lépe informováni, lépe propojeni, než tomu bylo v minulosti, zejména díky novým sociálním médiím, ale ještě pořád se to nepromítlo do uh, uh, politiky. A to bychom měli změnit. Měli bychom vést strukturovaný dialog eh, s skupinami mladých lidí, abychom prokázali, že má svou hodnotu. A měli bychom také eh, navázat dialog se znevýhodněnými mladými lidmi. Takže já chci pracovat na rozvoji nových platform, které by nám měly umožnit eh, dosáhnout více než milion mladých lidí v příštích pěti letech. Chtěl bych tím naznačit skutečnou změnu v demokracii a v účasti na demokratickém životě. Mojí šestou prioritou je snaha obnovit eh, smysl evropského občanství. Je to více než jenom pár slov eh, ve smlouvě Evropské unie, je to mnohem více než jenom společný cestovní pas. Evropské občanství by mělo být něco, co doplňuje na eh, členství, občanství členského státu. Chci, aby evropské občanství bylo něco, čím žijeme a dýcháme. Je to něco, co obhacuje náš každodenní život. Naše portfolio je proto nejlepší začátek. Vzdělávání, mládež, kultura a sport, všechny naše politiky a programy by měly přispívat k vytváření pocitu občanství a sounáležitosti. Náš program Evropa pro občany by měl eh, zlepšovat informovanost o společné historii v Evropě a o našich sdílených hodnotách. E, slova sport a mnohojazyčnost nenajdete v názvu mého portfolia, ale tvoří nedílnou součást e, tohoto portfolia. Já jsem rád, že je také mám na starosti. Poprvé e, v existenci evropského rozpočtu máme 300 milionů euro na ochranu mladých sportovců a ochranu práv dětí, abychom bojovali proti násilí, diskriminaci, dopování a podvodu při sázení na sportovní utkání. Chtěl bych poděkovat parlamentu a zvláště tomuto výboru za to, že přispěli k založení Evropského týdne sportu. Můžete počítat s mou plnou podporou, kdy tuto, až tuto iniciativu příští rok zahájíme. Máme také eh, velmi silné nástroje pro podporu učení jazyků a pro eh, jazykovou rozmanitost. Máme na to program Erasmus, který eh, počítá mezi své cíle také jazykovou rozmanitost, takže bychom to měli využít, abychom podporovali učení se všem jazykům, které v Evropě máme. Naše listina základních práv také Eh, stanovuje jako právo eh, naši jazykovou rozmanitost. A já budu spolupracovat s panem Timmermansem, abychom zajistili, že ta listina bude naplněna. Eh, vážení poslanci, mám před sebou řadu velkých výzev a k jejich řešení budu potřebovat vaši podporu. Podobně jako architekti střevěkých katedrál možná se nedožijeme konečných výsledků naší práce, ale jsem připraven se do této práce tak jako tak pustit. Dovolte, abych na závěr Eh, eh, pronesl několik optimistických slov. Eh, věřím, že bychom měli mít pozitivní pocit z nástrojů, které máme k dispozici. Erasmus je jedna, jeden z nejlepších vynálezů Evropské unie. Představuje některé z našich nejhodnotnějších hodnot, otevřenost, mobilita a snaha pochopit naše sousedy. A já jsem také rád, že budu mít na starosti nový program Erasmus+. Chci s vámi spolupracovat eh, na tom, abychom eh, pro něj získali dostatečné finance. Na začátku tohoto roku eh, tento program začal fungovat a naší povinností je teď, aby 4 milionům lidí, kteří studují, pracují a dělají dobrovolnou práci v jiné zemi,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 Kompetence Erasmus Plus dělí mezi různé místo předsedy komise a různé, různá generální ředitelství. Evropské komise. Udrží se tam těch sedm programů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 Já samozřejmě podpořím všechna tato úsilí, jak v kulturním životě, tak v politice, v sociální politice. Děkuji. Kolega Rick Carlson. Kyně. Ehm, pane Navračič, na konci prosince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 vždy měl velmi dobré vztahy s nevládními organizacemi v Maďarsku I jsem pro ně dříve pracoval. Jako ministr spravedlnosti a veřejné zprávy jsem ustanovil pracovní skupinu pro boj proti korupci, kde byli také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 s norskými fondy a se sponzorováním ze strany norských fondů a švýcarských fondů se vynořili, tak já jsem vyjednával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 A já se chci zeptat, co si myslíte o tomto hodnocení. Já plně souhlasím, že jedna z nejznesenějších myšlenek je jednota v diverzitě. My jako evropské národy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 Pokud investujete nyní jedno euro, uvidíte spoustu eur v budoucnosti, které dostanete investicí do poznatku a vzdělanosti. Pan Katajn, pan Dobrovskis budou se mnou stát na jedné e, lodi jako spojenci. Děkuji jako další kolega Martin Sonnenborn. Tistelt Navracic Ur. Sehr geehrter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 za takovouto odpověď, která byla poněkud provokativní. Nyní předám slovo paní Michale Šojdrové, také místo předsedkyní výboru. Děkuji. vážení komisaři, Velmi si přeji, abyste jako komisař dokázal obhájit investice do vzdělávání a kultury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 Eh, mohla oslabit eh, vzdělávací systém a proto by se to mělo doladit. Luigi. Děkuji také za dodržení řečnického času. Nyní má slovo pan Luigi Morgan. Pane designovaný komisaři, Musíme připomenout, že v červenci 2013 komisař Vasiliu zahájila novou strategii nazvanou Vyšší evropské vzdělávání ve světle. Cílem bylo zaručit,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 Mm, místo předsedy pana Tajányho mm, prohlásila, že eh, chce pomoci s repatriací ukradených star, eh, starožitných památek během druhé světové války. Eh, nacistické jednotky ukradly památky mé země a ministr ministerstvo v mé zemi se e, kontaktovalo s dalším ministerstvem a e, jednali ohledně repatriace těchto předmětů. E,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 Eh, mm, znám všechny eh, své povinnosti a budu mm, je plnit nestraním způsobem. Nebudu podléhat žádným vlivům a tlakům ve své práci eh, komisaře. Děkuji. Nyní kolegyně Lia Teniriada. Begram Lanúnt a méle marnaí an seirbhísí a tangracht ar fádam. You talk about prioritizing the diversity of languages, yet here I am. Vy hovoříte o diverzitě, jazykové diverzitě. Teď eh, použ, jsem použila svůj rodný irský jazyk a i přesto, že byl uznán, tak stále musím používat mm, cizí jazyk. Eh, právo na eh, tlumočení do vlastního jazyka patří k základním právům. Pokud nebudeme podporovat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 Jenom potom bude moci Evropa být konkurenceschopná. Musíme se více otevřít eh, životu a podmínkám na pracovním trhu. A musíme také předávat eh, dovednosti, které zlepší eh, naši konkurenceschopnost. A také musíme podporovat ten výzkum, který nás posune ku předu.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 všechny dovednosti a znalosti a kompetence, které potřebují, aby se na pracovním trhu uplatnili. A pro nás bylo nejdůležitější, jak podpořit eh, systém vyššího vzdělávání ve členských státech v tom, aby otevřeli eh, se novým možnostem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 ale potřebujeme být tvůrčí a inovativní. Nyní má slovo kolega Momčil Nekov. Председател, уважаеми господин Наврачич, като комисар, който ще бъде от... А не, Наврачиче. Jako komisař, který má mít na starosti občanství, byste měl zpravovat také programy pro občanství, které mají posilovat občanskou společnost a e, posilovat demokratický život. V Maďarsku jste byl členem vlády, která neměla příliš pozitivní vztah k nevládním organizacím, které působí v Maďarsku. Mohl byste říci jako komisař, že budete schopen e, například zastavit podporu z Evropské unie pro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 Slovo má pan Georgos Gramatikakis. Děkuji vám. Pane dezignovaný komisaři, bohužel eh, souhlasím s kolegy ohledně jejich obav souvisejících s vaší politickou eh, minulostí.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 tedy um, angažován. Proto uh, dovolte, abych se zeptal na program SEPA, programu Erasmus+, který má podporovat aktivní občanství, uh, solidaritu, toleranci mezi mladými. Jak uh, budete tento program implementovat tak, aby stále více lidí mělo, mladých mělo možnost se toho účastnit? Děkuji za otázku. Ano, to je velmi důležité. Uh,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 Děkuji vám, paní předsedkyně, určitě nebudu mluvit celých pět minut. Vážení eh, poslanci, já bych vám nyní chtěl poděkovat za příležitost tady nastínit svou vizi v rámci mého portfolia. Doufám, že jsem eh, jasně uvedl své priority na příštích pět let. Dnes jsme měli velmi otevřenou a upřímnou debatu a tak by to také mělo být. Tady vidíme demokracii v praxi. A byl bych rád, kdyby eh, v tomto duchu náš vztah pokračoval i v budoucnosti. Já jsem na úvod říkal, že budu poctěn sloužit Evropě a sloužit tomuto výboru. tři hodiny později a 45 otázek později jsem svůj názor pořád ještě nezměnil. Myslím si, že společně můžeme dosáhnout mnohého, pokud budeme postupovat eh, partnersky. Tento Výbor podpořil řadu věcí, které jsou pro Evropu vynikající. Kreativní Evropa, Erasmus, Evropský institut pro technologie, první evropský rozpočet pro sport a já bych vám chtěl, všem chtěl poděkovat za to, že jste s tím souhlasili, protože někteří o tom pochybovali a já si myslím, že to byl příklad dobré spolupráce mezi komisí a parlamentem. Pokud eh, budu potvrzen ve funkci jako váš komisař, tak doufám, že tato konstruktivní spolupráce eh, bude pokračovat od prvního dne mého působení. Já eh, rád přijdu na vaše zasedání co nejdříve a doufám, že naše debata bude stejně otevřena, jako tomu bylo dnes. Děkuji vám. Chtěla bych tedy samozřejmě poděkovat poslankyním a poslancům za jejich dotazy, poslancům tedy z výboru Kult, ITRE a Pety, panu Navračičovi za jeho odpovědi a musím říct, že chci poděkovat i za ovzduší, které zde bylo za eh, tohoto slyšení, eh, za respekt. Eh, Ostřeší tón je ale také součástí demokratického projevu. Nesnažili jsme se ničemu vyhnout, jednali jsme otevřeně, abychom měli jasnou postatu pro naše rozhodnutí. Chtěl bych požádat koordinátory a místo místopředsedy, předsedy, abychom se sešli eh, na zasedání zítra ráno na eh, zasedání za zavřenými dveřmi. Chci poděkovat sekretariátu, kolegům, také tlumočníkům za jejich práci, která nám umožňuje eh, mnohojazyčnost zde v Evropském parlamentu. Děkuji a končím zasedání.